El señor presidente. Buenos días. A mi... Dobré dopoledne, vážení přátelé. Zahajuji dnešní zasedání. Zasahujeme, <laughs> zahajujeme zasedání po tom té včerejší večerní události ve veselém duchu a zahajujeme velice zásadním tématem, eh, kterým je zpráva pana Liona o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013. Chtěl bych eh, také poblahopřát nám všem k tomu, že tady pan Čolos je mezi námi, protože víme, že na tomto štrasburském zasedání sem komise eh, posílá ty komisaře tak nějak, jak se jí zachce, ale myslím si, že je opravdu důležité, že sem tedy přišel ten správný kompetentní komisař, protože eh, to je důležité téma a já to tedy vnímám velice pozitivně. A nejprve tedy dáme slovo panu Žorži Lionovi, jakožto zpravodaji k této velmi důležité zprávě. Pan Leon ví, že má k dispozici čtyři minuty na prezentaci zprávy a dvě minuty na závěrečnou reakci. Zpravodaj v podstatě má tedy vždy dohromady šest minut, může si to využít i na začátku, ale pak by mu nezbylo, nezbyl žádný čas na konci, nemohl by reagovat, takže já mu doporučuji, aby tedy na začátku hovořil čtyři minuty, kdyby je náhodou překročil, tak mu tedy nevezmu slovo, protože dohromady má slov má má, slovo 6 minut, takže pan Leon má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já bych chtěl tedy vyjádřit soustrast německým kolegům a poblahopřát španělským kolegům po tom včerejším vynikajícím zápase. Nejprve bych chtěl tedy nastínit to, co jsou podle mě dvě zásadní otázky, které musíme zodpovědět, pokud jde o reformu společné zemědělské politiky. K čemu